Meine Damen und Herren, bitte Platz zu nehmen und auch ruhig. Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali místa, abyste se sklidnili, zejména ti, kteří sedí na těch levných místech. Mám radost, že zde mohu pozdravit i zástupce celé řady národních parlamentů a myslím, eh, že bychom měli v důležitých otázkách eh, pěstovat těsnou spolupráci a eh, dialog, abychom se sladili a odsouhlasili si postoje. Diskutujeme v Evropském parlamentu, ale i jinde, mm, na jiných institucích o eh, revizi vnější služby a Toto je dobrá příležitost eh, pouvažovat, v čem máme případně nedostatky. Je zcela jasné a na debatě ve výboru v úterý jsme si to řekli, že vnější služba ještě nemůže být zcela kompletní. Jsou zde ještě určité nedostatky, protože za dva roky nelze vybudovat dokonalou službu tohoto druhu. Pokud je o otázky související s prováděním eh, Lisabonské smlouvy od bojových skupin, rozhodovacích struktur a tak dále, to vše jsou otázky, které vykazují ještě určité rezervy a mají prostor na zlepšení. A proto chci poděkovat, že dnes smíme jednat o iniciativě pro globální evropskou strategii spolu s ministry Karlem Biltem a Radoslavem Sikorským. Jde o to zjistit, kde a kdy je na místě kolektivní evropský přístup. Takovýto kolektivní evropský přístup nám může i pomoci v tom, abychom v budoucnu měli stát méně strategických partnerství, ale jednu společnou strategii, které se nám zjevně zatím nedostává. A to by eh, mohla být příležitost dnes diskutovat o eh, metodě, o způsobu, jak se k tomu dopracovat a také diskutovat o tom, jakým způsobem a kde si vlastně Evropská unie stojí eh, na eh, mapě geopolitických struktur. Ne proto, že bychom chtěli vykonávat moc, ale chceme hájit naše hodnoty a prosazovat demokracii a právní stát. A proto bych chtěl požádat, aby oba dva pány ministři tři eh, nám během 15 minut mm, sdělili své vize, nápady a doufám, že pak povedeme dobrou diskusi, ale předtím bych eh, chtěl požádat pana předsedu podvýboru eh, pro bezpečnost a obranu o několik poznámek. Děkuji, Elmare pánové a dámy ministrině, ministrové, vůbec dámy a pánové, děkuji za účast všem členům národních parlamentů. Rok 2013 pohledu bezpečnosti a obrany tak nám poskytla řadu příležitostí. Jsme v období, kdy bychom měli začít s přeskumem vnější služby, ale také společná politika, bezpečnostní a obranná politika by se měla uzavřít, a to ambiciozně v prosinci 2013. No a samozřejmě máme i aktualitu poslední události, které probíhají v Sahelu. A víme, že před námi opravdu stojí velký kus práce, abychom zlepšili naše koordinační nástroje a poskytli společnou odpověď vůči hrozbám. A víme, že žádný členský stát EU nemůže čelit hrozbám sám. Francouzi s úspěchem vedou bojové akce a víme dobře, že žádná země EU nemůže čelit takovýmto událostem a proto je velice zajímavé a důležité, abychom měli společné iniciativy, o tom se dnes bude hovořit a umožní to Evropské unii dobře definovat priority. Bez definice priorit tak uděláme eh, každý něco jiného a nebude to koherentní. Proto je třeba, abychom dobře identifikovali hrozby, a akce a dobře definovali prostředky, které máme k dispozici. To je asi vše z titulu podvýboru pro bezpečnost a obranu. Všechny iniciativy eh, přijímáme a myslím si, že i pan Bild a Sikorský nám určitě řeknou své úvahy, které budou převedeny pak do praxe. Děkuji. Budu pokračovat v angličtině. Děkuji za tuto iniciativu. Je pro mě vždy potěšením navštívit váš výbor a myslím, že je to dobrá iniciativa pozvat eh, na eh, vaše diskuse tu či tam zástupce národních parlamentů. Dnes je krásný den. Evropa zdá se je v lepší formě celkově než v uplynulých měsících a které byly poněkud eh, chaotické, ale eh, eh, ne zcela zoufalé. Blížíme se k roku 2014, kdy budeme uvažovat o tom, co se stalo před jedním stoletím a co to znamenalo pro budoucnost Evropy a budoucnost světa. Leden, únor 19, 1913 byl také dobrý pro Evropu. Byly tady Eh, určité krize, eh, ale ekonomika se zotavovala poměrně dobře v parku před eh, zámkem Schönbrunn ve Vídni se procházeli dva mladí muži každý den, každé ráno. Jedním byl Hitler, který se stal pak nechválně známým v dalších letech století. A druhý muž, který se také procházel eh, každé ráno v parku Schönbrunn, byl Josef Stalin, který eh, několik měsíců strávil ve Vídni, vůbec nejdelší dobu v zahraničí strávil právě ve Vídni. Zda se bavili, eh, zda měli společné téma, nevíme. Víme, že oba tito dva mladí muži se procházeli v tomto parku v době, kdy byla si situace poměrně dobrá, ale víme, že to byl začátek katastrofy, která zničila e, Evropu a spustošila velkou část světa. A e, dnes skutečně začínáme opravovat Evropu, obnovovat Evropu, která se e, dává dohromady již 20 let. Včera jsme byli v Gdaňsku například, kde, což je také historické místo. Rok 2014 bude rokem rokem eh, reflexí, ehm, ale také rokem eh, voleb a novým začátkem pro eh, řadu evropských institucí. Elmar hovořil o skutečnosti, že budeme provádět přeskum evropské politiky vnější služby. Je to nástroj, který má učinit účinnější společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, abychom čelili lépe hrozbám a výzvám ve světě, což je velmi důležité a to je takzvaný hardware institucí, jak eh, tomu říkám. Je zde co napravovat. Řím nebyl vybudován za den a Evropská služba vnější eh, akce také eh, nebude zbudována za jeden, dva roky. Bude to několika letá práce, práce ale hardware institucí je na nic, pokud neexistuje i software, software obsahový. A Eh, eh, politiky. My bychom chtěli iniciovat období o revizi softwaru politik a současně se zabývat i tím hardwarem institucí. My máme Evropskou bezpečnostní strategii od roku 2003, o tom všichni jistě víte. Myslím, že to je velmi dobrý dokument, který se zrodil v době hluboké krize, krize transatlantických vztahů, eh, krize rozdělení eh, určité eh, části Evropy ohledně určité části politiky. Tento dokument byl se sepsán jako evropská antiteze vůči tomu, co vz vzniklo ve Washingtonu jako národní bezpečnostní strategie během prvního eh, funkčního období eh, Bushovy administrativy My hovoříme o efektivním multilateralismu jako reakce na eh, americkou, tehdejší americkou politiku. V našem dokumentu je lecos relevantní pro budoucnost budoucnost. Mnohem, je, je toho mnohem více než toho, co zbylo z této Bushovy doktríny a svědčí to o určité e, e, jasnozřivosti, e, pokud jde o budoucnost Evropy transatlantických vztahů. Nicméně všichni jsme v nové situaci. Ten dokument byl sepsán před Lisabonem, přes, před rozšířením, byl sepsán Evropskou unii, která tehdy čítala 15 členů. To hm, bylo před časem. A svět se skutečně proměňuje a proměňuje velmi rychle proces evropské integrace započal z popele války ve světě, který tehdy čítal 2,5 miliard lidí. Nyní eh, žijeme ve světě 7 miliard eh, eh, lidí a blížíme se období, kdy budeme mít 9 miliard lidí na světě a my, Evropané, Eh, zhruba představujeme 7 této celosvětové populace. 95 eh, ekonomického růstu se odehrá, odehrává vně eh, Evropy. To znamená, že svět dohání Evropu. To je ale dobře. To znamená, že budeme mít svět, kde je méně rozdílu, svět, kde se rodí nové síly, nová střední třída a méně rozporu rok, eh, rok 1914 eh, byl eh, rokem první fáze globalizace, nyní jsme ve druhé fázi globalizace, dominované sílou USA a pomalu vstupujeme do třetí fáze globalizace návratu Asie, Číny, Japonska, Koreji Azie se vrací ke své někdejší síle a moci a možná, že začínáme také vidět první známky vzestupu Afriky. Jedna miliarda lidí bezprostředně eh, eh, jižně od eh, Středomoří. Je to svět hlubokých výzev pro Evropu. Jsou to výzvy, ale též příležitosti a pohledneme-li eh, na naše voliče a na to, co si přejí, abychom pro ně dělali a v čem spatřují eh, naše povinnosti, eh, co by zástupce Eh, eh, lidu, tak eh, je toho mnohé. Možná, že si přejí méně střetu ideologií, méně střetu moci, ale také střetu identit. Vidíme to nejvýrazněji v islámském světě který je naším nejbližším eh, sousedem nejenom na mapě, ale eh, také eh, v našich městech, obcích. A dochází tam také ke střetu identit a to bude mít vážné dopady na naše společnosti. Žijeme ve světě, Eh, který je čím dál tím propojenější. Za několik let 95% eh, lidí světa bude mít přístup k mobilním širokopásmovým technologiím. 85%, pardon. Eh, před eh, několika eh, lety to bylo jednomístné číslo a ehm, to otevírá nové příležitosti. Vidíme to v Africe, Azii, Latinské Americe. Proměňuje se tím ekonomický potenciál a zejména i politika těch příslušných zemí. Vidíme, že se nás dotýká nejenom to, co se děje v geografické oblasti s tou či onou zemí, nejenom tím, co se odehrává v ekonomice, pokud je o obchod, investiční činnost, kapitál, inovace a toky eh, těch, eh, těchto vlivů ve světě. Eh, ovlivněni jsme i tím, co se děje ve vesmíru, například tím, co se děje i v kybernetickém prostoru. Uvědomujeme si to máme odpovídající politiky, jak se s tím vyrovnávat, máme nástroje, abychom eh, se vyrovnávali s těmito novými výzvami a příležitostmi. A také bych se chtěl zmínit o výzvě, která přichází a bude hluboká a je způsobená klimatickými změnami. Švédsko Finsko předsedá arktickému výboru a e, vím dobře, e, co se tam děje v Arktidě. E, klimatické změny nejsou něčím vzdáleným a abstraktním. Je to něco, co probíhá právě zde a nyní a otevírá se tím nová geostrategická oblast pro konkurenci či kooperaci. Naším úkolem je prosazovat preventivní diplomaci, formovat celou tuto tuto část světa eh, diplomací, vytvářením struktur a sítí kooperace dřív, než se věci eh, udějí. A myslím, že eh, stejný přístup bychom mohli uplatňovat v jiných oblastech. Zmiňuji to jako příklad některých výzev eh, před námi. Dokument z roku 2003 je dobrý, ale svět se eh, posouvá dále. Evropa je širší, ambicioznější, globálnější. Eh, více si uvědomuje výzvy, které stojí před ní. Eh, ministr Sikorský, já a další jsme se snažili iniciovat trochu daleko sáhlejší debatu o tom, co by se mělo udělat, abychom aktualizovali eh, naše strategické povědomí a naše strategické nástroje v rámci těchto diskusí s ministry eh, jsme tu diskusi vlastně vynesli nad rámec kruhu minus ministrů. Navštívili jsme čtyři eh, země, Španělsko, Itálii, Polsko a Švédsko a navštívili jsme tam příslušné myšlenkové trusty, abychom eh, zmapovali eh, postoje tamních vědců. Myslím, eh, že eh, je to správný přístup, protože to jsou země eh, severu i jihu. Jedna země, která je součástí vývoje od dob římských smluv. Jiné země zase se mm, podílely ehm, na jiných procesech. Je to tedy zajímavá kombinace zemí a myšlenek, myšlenkových trastů. Je to proces, který je otevřený a probíhá, protože pokud jde o vytváření strategických eh, dokumentů a tak dále, tak bych eh, eh, řekl, že ten proces je stejně tak důležitý jako konečný produkt. Ehm, vznikne-li jakýsi produkt Evropské globální strategie. tak to bude dokument 10, 15 nebo 25 stránek, dříve nebo později. Neočekávám, že to každý z našich občanů pročítá, ale očekávám, že se nám podaří zapojit do toho přemýšlení celou eh, řadu elit, eh, eh, badatelů, aktérů politiky a tento proces je důležitý pro utváření jakéhosi koncenzu o tom, kam spějeme a jaké politiky z toho vyvodit. Tolik v hrubých rysech naše snahy. Povědomí o rozsáhlých změnách, které jsou před námi, nás eh, eh, v tomto ohledu vedou. Nejsme již v roce 1913 a na Prahu katastrofy, ale jsme eh, v situaci, kde je svět složitější a přináší více výzev, než si většina lidí uvědomuje. A musíme to povědomí o tom prohlubovat a zkoumat jak výzvy, tak také příležitosti a povinnosti, které my Evropané máme ve smyslu smyslu formování eh, strategií a také utváření odpovídajících politik a nástrojů, které budou eh, zapotřebí. Eh, v tomto smyslu vítám i tuto dnešní debatu, co by součást toho procesu, který doufám snad příští rok vyústí v Evropskou globální strategii, která nás lépe vyzbrojí do boje proti výzvám, které jsou před námi. Děkuji. Radek. Radku, pane Sikorský, děkuji. Já jsem velice ráda, že se zde mohu opět zúčastnit. Posledně jsem měla to potěšení, že jsem vám mohl prezentovat uh, v roce 2011 plány polského předsednictví a tenkrát jsem se dělal starosti, že se vytváří dvourychlostní Evropa a nyní mě trápí to, že je tady Evropa bez rychlosti. Když hovořím s tak eh, výzečnými kolegy, jako je Karl Bild, tak eh, eh, člověk má ten problém, že nemůže nesouhlasit. My spolupracujeme tak těsně a synchronizujeme své názory. Předevčírem jsme s Williamem Heigem navštívili Moldavsko, snažili jsme se pomoci Moldávii v řešení jejich politického procesu, aby dosáhli eh, dohody o přidružení s Evropskou unii. Včera jsme byli v Daňsku a hovořili jsme o iniciativě polského předsednictví eh, Vyšehradské Vyšehradské čtyřky, Vyšehradská skupina plus eh, severské a pobaltské státy. Dnes jsme eh, v Bruselu a v sobotu budeme ve Varšavě, tak že eh, je těžké, abych vůbec setkal se ženou. Ty důvody, o kterých pan Bild hovořil, jak by se nám podařilo zajistit postavení Evropy ve světě, kdy už nejsme dominující eh, demografickou silou. Eh, vlastně jsme si vedli poměrně dobře v eh, dobách krize. Striktně vzato z ekonomického hlediska podíl Evropy na evropské ekonomice zůstal stabilní e, kolem 20% v uplynulých dekádách. Podíl USA se snížil o 12%, podíl Japonska o 5%. Možná namítnete, že je to e, relativní číslo, tento pokles, ale to jsou pouze čísla. Eh, myslím, že eh, jsme se snažili řešit krizi, ale eh, zhoršili jsme tím své postavení na světě a to je také důležité v zahraniční politice. Důvody proč bychom měli mít větší eh, vliv, i když eh, to bylo v uplynulých letech poměrně Já Chtěl bych eh, citovat Macmillana, britského ministra, který říká, Evropa je vlastně v situaci, kdy jednotlivé státy bojují sebou. A <clears throat> je to od doby Alexandra prvého eh, sjednocená eh, Evropa eh, se nebude sestávat z handrkujících se právníků, ale bude mít jednotnou zahraniční hospodářskou politiku a mohla by se stát velkou supervermocí. Tento výrok Macmillana je stále ještě platný, ale před námi jsou stále ještě velké eh, výzvy. Stále jsme ponořeni do svých vlastních problémů a eh, ne, usilujeme o jednotný postup. My hovoříme o tom, že eh, chceme mít společnou strategii, společnou zahraniční politiku, ale některé členské státy usilují o samostatný postup a usilují o strategická partnerství v Evropě. Eh, já se pokusím eh, současné trendy extrapolovat do budoucnosti a pokud eh, budou přetrvávat tyto trendy, tak i ty největší evropské státy si to budou muset uvědomit. podíl Německa na globálního HDP se z současných 4% sníží e, za jednu generaci asi na 2% e, a Francie a e, Německo budou mít společně asi 6%, tedy polovinu současného podílu. Eh, asi do roku 2050 žádná evropská ekonomika, tedy národní ekonomika, nebude patřit k těm největším eh, deseti světových ekonomik. Eh, tedy důvod, proč spolupráci je 500 milionů obyvatel a e, společně představujeme 25 tvorby globálního e, domácího produktu. E, můžeme toho dosáhnout. Karl hovořil o softwaru. Čeho chceme dosáhnout? Já se domnívám, že náš hardware nám to stále ještě nemůže umožnit, protože například vysocí představitelé nebo vysoká představitelka a i předseda Evropské komise by měli předsedat eh, určitému grémiu komisařů, aby on či O nám mohli uplatňovat výhody, které máme. Nejde jenom o oblast eh, diplomacie, ale ta diplomacie musí být podpořena zdroji. Eh, zdroji eh, pro rozvoj, protože my jsme největší část na světě, která se rozvíjí a potom možná další gremium, který se bude zabývat eh, diplomací podpořenou eventuálním využitím síly. Eh, v loňském roce Katy Eštonová dala pokyn, aby evropské vojenské složky eh, vystoupili proti našim eh, nepřátelům, proti pirátům u somálských břehů. A eh, to eh, uspělo, protože o 70% se snížil počet útoků pirátů u somálských břehů. To je téměř neslíchaný úspěch a já bych kladl důraz jinak než Karl, protože já se domnívám, Eh, pokud máme v eh, globálním rozdělení moci uspět eh, vzhledem k Číně, k Brazílii, k Washingtonu, první věc, kterou musíme učinit, je opírat se o své sousedství, protože největší vliv máme právě na své sousedství protože to je důležité aktivum, ochota sousedů Eh, spolupracovat s námi a to má největší politické dopady. Eh, řeknu vám, že když neuspějeme v nejbližším sousedství, neuspějeme ani nikde jinde a proto se domnívám, že ten rok, který bude rozhodujícím eh, rokem o našem osudu nebude z té výročí vypuknutí války v roce 1914, ale bude to tento rok, kdy jde o geo politickou eh, orientaci na východní sousedy na jihu. Máme v Evropě sousedy, na eh, východě máme také své sousedy. Jsou to země, kdy některé z nich usilují o těsnější vztahy s Evropskou unii. A v tomto roce se bude konat summit ve Vilniusu věnovaný východnímu partnerství Evropské unie. Východní partnerství by mohlo být summitem, který se stane novým východiskem a povede také k velkému úspěchu této politiky. Dovedl bych si představit na našem listopadovém samitu, že Ukrajina podepíše dohodu o přidružení a že tři z našich východních sousedů ukončí vyjednávání a možná se objeví eh, nový typ počáteční dohodě o přidružení eh, s, eh, s zónou volného obchodu, kdy 60 evropského aky bude implementováno do právního systému. A e, tak bych já definoval úspěch e, samitu ve Vilniusu. Ale víte stejně jako já, že alternativou je jenom to, že tyto země Eh, budou usilovat o integrační proces, který se bude obracet někam jinam, eh, k jinému ambicioznímu integračnímu projektu. Tak bych tedy stanovil naše preference, protože pokud ukážeme, že Evropa je stále ještě oblastí, která je atraktivní pro ostatní, kterou mají ostatní zájem, takže to nám pomůže e, získat tu ztracenou měkkou sílu. Karel působil jako e, předseda vlády, já jsem působil jako ministr obrany. A co jsem se poučil z působení v této funkci? Různé studie a strategie mají praktické dopady. Nejsou to pouze koncepční dokumenty v oblasti dopravy, eh, jsou smysluplné studie o výdajích. A já se doufám, že naše strategie nám pomůže, abychom neusilovali pouze o konsensus eh, v oblasti obrany, ale že se budeme zabývat i výdají, protože je tady mnohdy velký nesoulad mezi tím, co říkáme, co píšeme a kam plynou finanční prostředky. Doufám, že tato strategie povede také ke koncensu, abychom vytvářeli nový hardware, nové nástroje, ale že více sladíme své ambice a budeme definovat priority, zejména v oblasti výdajů. Když hovoříme o tom, že Severní Afrika je prioritou, kdy chceme stabilizovat své sousedství a je to pravda, protože e, tam vypukají krize, potom to musí mít dopady i na přidělování zdrojů a obávám se i mnohdy na úkor jiných regionů. Taková je tvrdá realita, které musíme čelit. Některé členské státy eh, cítí historickou odpovědnost za určité oblasti, ale musíme se na to podívat realisticky eh, s deklarovanou politikou příliš mnoho nedosáhneme. Budeme ve vleku tradicí a já doufám, že se příští komisi podaří překonat eh, tuto překážku a potom budeme mít důvod k uspokojení, že naše strategie byla efektivní. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní bych chtěl dát slovo panu Miseroli. Snad možná nebudete mít k dispozici tolik času jako ministři. Uh, Děkuji, pane eh, předsedo, za pozvání. Mým úkolem eh, je nebo můj úkol je poněkud omezenější, protože se očekává ode mě jakási předměžná analýza toho, jak Evropská unie nakládá se svou strategií v zahraniční politice. Dovolte, abych začal obecně. Ohledneme-li se na evropskou integraci eh, posledních 20-30 let, tak eh, nejúspěšnější strategie provedené Evropskou unii nikdy nebyly prezentovány, anebo velmi e, zřídka byly prezentovány jako strategie. Například rozšíření, které vyplývá z velmi krátkého článku z, v římské smlouvě. Jednotný trh byl zahájen e, e, zelenou knihou. Schengen byl, byla také esence jakéhosi geografického a politického rozšiřování. A to jsou všechno příběhy úspěchu a měli silný dopad na naše e, zahraniční vztahy a zahraniční politiku. Přispěli k tomu, že se Evropská unie stala atraktivní e, sama o sobě. Byly to nástroje pro zahraniční politiku jinými prostředky, mohu-li parafrázovat Klausevice. Eh, není bez zajímavosti, že jedna oblast politiky, kde se stále volá po strategii a vizi, je právě politika zahraniční. A tady upřímně řečeno jsou výsledky Evropské unie eh, smíšené. Dovolte, abych započal mm, eh, něčím, co eh, často zapojím, zapomínáme. Určitě ale ne pan Brok. Smlouva z roku 1997, to byl dokument o nové strategii, novém geografickém zaměření a byl to základ pro rozhodování o společných akcí. A po vstupu v platnost Amsterdamské smlouvy v roce 1993 byly přijaty strategie o Rusku, Ukrajině a Středomoří a pak čtvrtá eh, eh, věnovaná Balkánu pak byla, eh, byla zrušena. A několik málo let poté eh, vysoký zmocněnec Javier Solana provedl velmi kritické hodnocení eh, těchto strategií tím, že řekl, v jakémsi poučení nebo zprávě o poučeních vyvozených z těchto strategií, že eh, vlastně tyto strategie nepřinesly přidanou hodnotu, protože mm, eh, v těch oblastech již existovala tradiční politika, barcelonský proces pro, mm, mm, pro eh, středomoří, stabilizační a asociační dohody pro Balkán a východní sousedství pro Rusko. Říkal, že to jsou spíše deklaratorní texty, které měly malý dopad na strategií EU. Tvrdil také, že byly diskutovány a projednány postupem, který se e, nazývá přístup vánočního stromečku, kde je obtížné e, vytvářet priority a kde e, se pouze hromadí určité strategie, vrší strategie na strategii že to nezdůraznilo společné strategické zájmy, že to nezdůraznilo eh, eh, dilemata a také určité eh, třenice s partnery a sousedy. A s vznikla myšlenka postupovat eh, jinak. A pak strategie z roku 2003 byla jiná a úspěšná. Eh, vydala se do neznámých území, protože do té doby Evropská unie nikdy neprovedla hodnocení ohrožení. Ta strategie vznikla eh, procesem komitologie, bylo to velmi centralizované a nebylo to podrobeno jednání v Koreperu. Byly tam identifikovány cíle, priority, dokonce spolupráce, implicitní i explicitní rozdíly a konvergence s partnery počínaje eh, s USA. Ale v mnoha ohledech eh, to bylo jednorázovým úspěchem. Eh, vzniklo to z mimořádných okolností a jedinečných příležitostí. Nenásledoval žádný follow-up. Solana nebyl nakloněn akčním, vytváření akčních plánů, to znamená přetavení té strategie do akcí. A když při přišlo na první přeskum této strategie v roce 2007-2009, to byla zpráva o implementaci strategie, eh, tak se řeklo, že některé problémy stále přetrvávají. A nakonec mm, ta zpráva o implementaci byla velmi dobrou aktualizací těch hrozeb mm, pro EU, ale opět tam nebyly artikulovány eh, priority, které se měly více sledovat a zkoumat. Do jisté e, e, míry tento e, postup ovlivnil také zrod strategických partnerství i tam se užívá slova strategie, strategického partnerství s deseti zemí světa, s deseti zeměmi světa a dokonce i ve smyslu té eh, smlouvy jediným, eh, čl, jediný článek, eh, kde se hovoří o strategii, je článek 36 a tam se hovoří o nutnosti identifikovat strategické zájmy Evropské unie. Jaké závěry z toho vyvodit? Je to obtížné vyvozovat závěrečné eh, konstatování, ale je eh, fér říci, že dosud implicitní a flexibilní strategie byly pro Evropskou unii nejúspěšnější a stále jsou za druhé Psát strategie je složitá věc, je to velmi obtížné do toho eh, zařadit všechny mm, aspekty. A na straně jedné, to znamená kodifikace statu quo, eh, sociologové identifikovali eh, například určité skupiny, které jsou riskantní, anebo je možné uvažovat o radikální změně statu quo, eh, jak eh, mm, to provedla Bushova administrativa první administrativa. Eh, například reakce na nové výzvy, mm, to se týkalo například USA v reakci na září 2001. Na tomto pozadí je nutno říci, že strategické myšlení je zcela podstatné a nedostává se ho zejména, pokud je založeno na pravidelném monitorování trendů, které nás ovlivňují. My žijeme v rychle se měnícím prostředí, dokonce naše sousedství se mění a sice významně od roku 2003-2009. Stává se nestabilnějším, je méně čité, zřetelným a e, je ovlivňováno e, jeho vlastním e, sousedstvím, to znamená sousedy našich sousedů. Od Afghánistánu až po Mali je tady široké pásmo nestability, jimž jsme konfrontováni. Evropská unie je zase konfrontována um, snižujícími se zdroji, finančními zdroji z důvodu evropské finanční krize, krize eurozóny, rozpočtových škrtů implementovaných po celé EU a také zmenšujícími se politickými zdroji. Jsme rozdělenější než před několika lety. Tato rozdělení se e, projevují e, výrazně a tudíž to oslabuje akceschopnost EU. A EU je také konfrontovaná na, e, nárůstem okolních výzev, globalizovaný svět, nestabilní sousedství, mocenské přesuny po celém světě. A to zdůrazňuje nutnost přehodnotit naše priority a up přizpůsobit prostředky cílům a cíle prostředkům. Je tady nutnost zahájit, vyvolat trvalou eh, konverzaci, trvalý dialog o našich strategických zájmech a jak toho, co nejlépe dosáhnout. Tady eh, zcela souhlasím s tím, co řekl Karl Bild, že eh, proces je v mnoha ohledech důležitější než konečný výsledný produkt a instituce jsou tady velmi důležité, také ty čtyři myšlenkové trusty, které byly e, zmíněny e, mými předřečníky. Děkuji. Uh, Děkuji. Takže první, komu dám slovo, je pan Klič. Nejsem si jistý, jestli je tedy členem Evropského parlamentu. Děkuji. Nemám žádné pochybnosti o tom, že současná strategie vyžaduje posíletí schopnosti Evropské unie definovat strategie. A také v oblasti politiky bezpečnost hraje zásadní roli v tomto procesu. Od přijetí Evropské bezpečnostní strategii jsme byli svědky značných změn v oblasti bezpečnosti. Dovolte, abych se změnil o třech hlavních faktorech, které navazují na to, co řekl Karl Bild a Radek Sikorsky. Za prvé je to eh, růst velkých mezinárodních mocností, Rusko, Čína a podobně. A tyto faktory vedou k tomu, že tito aktéři budou hrát mnohem důležitější roli. Za druhé, dynamická situace eh, v oblasti jižního sousedství, tedy v Africe a na Blízkém východě, takzvané arabské jaro volá po demokratizaci a stabilizaci tohoto regionu, ale bohužel nyní spíše převažuje ten nejhorší eh, scénář. Eh, slýcháme o rostoucím eh, nepřátelství a šířícím se islamismu a ani západní sousedství není tak stabilní, jak se domníváme a ukazuje se, že cesta k demokracii a ke stabilitě není zajištěna navzdory značnému pokroku a dále Eh, zaměření americké bezpečnostní politiky, kdy došlo k určitému eh, přesunu preferencí z Evropy spíše na oblast Tichomoří a Asie. Je třeba, abychom posílili společnou bezpečnostní politiku, ale možná v tom strategickém dokumentu bychom měli alespoň provést eh, přeskum Evropské bezpečnostní strategie z roku 2003. Rád bych se zmínil o čtyřech, pěti faktorech, které bychom měli vzít v potaz. Za prvé, Evropa by měla společně zabezpečovat bezpečnost. Měli bychom přemýšlet o tom, jak bychom mohli využít eh, veškeré nástroje, které máme k dispozici, které souvisejí s Lisabonskou smlouvou a za druhé demokratizace eh, transformace na západním eh, Balkáně, eh, která povede eh, k začlenění do atlantických struktur. Měli bychom k tomu spíše přistupovat tak, že se zaměříme na integraci než na bezpečnost. A za třetí je tu určitě a sada nástrojů zachovávání právního státu, zabezpečení zabezpečení pořádku a dále eh, bychom měli vytvářet eh, partnerství pro bezpečnost eh, se zeměmi východní Evropy a Kavkazu musíme velice obezřetně sledovat dění v takových zemích, jako je Gruzie, Arménie a také Azerbajdžán. Děkuji vám. Gracias, gracias, señor presidente. En primer lugar, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat za skvělé prezentace. Děkuji vám za práci, kterou jste odvedli a vypracovali jste, snažíte se vypracovat tuto evropskou strategii. Je třeba se na to dívat velmi opodstatněně a jasnozřivě, jak řekl pan ministr Sikorský. Je pravda, že zřejmě prožíváme tu nejhlubší krizi eh, od samého vybudování Evropské unie. Ale víme, že Řecko také neopustilo eurozónu, Irsko předsedá Evropské unii bez problémů. Navíc máme tady um, zónu, která je stabilní a panuje v ní mír. Máme trh s dvě miliardami osob a plno obyvatel EU používá stejnou měnu a také poskytujeme hodně dotací pro pomoc ostatním. Taková to vypadá současná situace. Ale musíme se také dívat, co se, co se děje v Tichomoří a vůbec na azijském světadílu. Vidíme, že USA mají klesající ekonomiku, v Evropě podobně a Japonsko mělo předhonit, pokud jde o HDP USA, ale vidíme, že k tomu nedošlo. A proto máme tyto různé pracovní skupiny, které přemýšlejí o nové současnosti a proto je třeba také zohledňovat různé globální vlivy a faktory. Oč jde? Zejména se to týká toho, že je třeba neustále se dívat, jakou váhu má mají USA vůči ostatním eh, zemím, Francii, Číně. Hovoří se také o Austrálii, eh, kde emigruje dvakrát tolik lidí než do Brazílie, nebo například eh, Slovinsko mělo dvakrát tolik medailí na olympijských hrách než Indie a Řecko již nyní uveřejňuje více mezinárodních studií než celá Austrálie. To jsou různé body, které musíme brát v potaz a nemůžeme říci, že Evropská unie je nějakým muzejním kouskem a že už nemá vůbec žádnou váhu. Máme hospodářskou, finanční i obchodní váhu, nezapomínejme na to. Včera v podvýboru pro bezpečnost předsedají mu pan Danžán, tak jsme eh, také přemýšleli o našich akcích. Eh, je pravda, že pokud jde o rozpočet, nemůžeme se porovnat s rozpočtem na obranu USA, ale máme, máme milion 800 tisíc vojáků, ale máme problémy s mobilizací pěti tisíc vojáků a z toho důvodu je třeba se poučit eh, z libijské krize nebo z jiných našich eh, působení a eh, vy jste různými aktéry na Radě ministrů Evropské unie. Momentálně se reviduje ESVČ. Víte, že tady jsou na to odborníci. A je třeba nyní učinit určité změny aby Evropská unie se nestala jakýmsi mezinárodním červeným křížem, kde by se podepisovaly pouze šeky. A abychom se nestali nějakou organizací, která by neměla své slovo při vyjednáváních, například mám na mysli Blízký východ. A co nám chybí v této hospodářské krizi? je třeba, abychom eh, ty mezery v politických eh, vůlích nějak eh, vyplnili. Víte dobře, že v krizovém období rozpočet se zvýšil pouze pro zahraniční politiku, ale co nám tedy chybí, abychom byli na Mezinárodním fóru kredibilní? Vidíme, jak to probíhalo při krizi v UNESCO a i v jiných eh, souvislostech. Jak můžeme být efektivnějšími, aby naše mechanismy, které máme v ruce v rámci Lisabonské smlouvy, nám umožnili více, mít více váhy po finanční a hospodářské stránce. Jak řekl pan Karl, Sprint. vy jste eh, velkým aktérem, zasedáte na radě ministrů, máte mnoho znalostí a jak můžeme zlepšit všechny akce EU? Děkuji vám. Chtěl bych eh, poděkovat oběma řečníkům za nesmírně zajímavé příspěvky a chtěl bych navázat na slova Radka Sikorského o o tom, kde si Evropa stojí. Hovořil jste o e, statistikách světového obchodu. Já bych se chtěl podívat na e, výdaje na obranu v rámci NATO. E, v posledních letech jsme viděli něco signifikantního. USA kdysi představovali 50 celkových obranných výdajů NATO, nyní představuje 75 a myslím, že my, Evropané, to se tady už e, zmínilo, my e, bychom e, to měli myslet vážně, začít myslet vážně. Budeme pouze spolehat na e, naši měkkou sílu ve světě, anebo budeme e, působit jako prodloužená ruka USA v Azii a Pacifiku. E, budeme počítat s tím, že e, USA bude snižovat své eh, výdaje, řekneme na to, my ne. dobře, to je v pořádku a my budeme pokračovat tak, jak dosud, anebo e, eh, si řekneme, potřebujeme nejenom měkkou sílu, ale někdy i tvrdou sílu občas, chceme-li e, učinit to, co je zapotřebí, ať už v Líbii, kde jsme měli určité interní politické diference, anebo ať už eh, jde o zajištění eh, kontinuální stability a doufejme také politické dohody eh, v Bosně a Hercegovině, tak aby mohlo dojít k rozšíření EU o celý západní Balkán. A pak tady máme otázky nejistoty na hranicích, hovořili jsme již o východním partnerství, tak v rámci e, východního partnerství jsou země, které mají navzájem velmi komplikované vztahy a my, co by Evropané, možná dříve nebo později budeme muset poskytnout určitou stabilizační sílu nebo monitorovací síly e, v těchto obtížných komplikovaných sociálních oblastech. Budeme schopni tyto prostředky vynaložit, budeme eh, schopni vyslat naše lidi tam, kde jim hrozí smrt v zájmu zajištění tamní stability. A samozřejmě se tady hovořilo tež o proměnách v eh, Africe, Severní Africe, arabském eh, jaru nebo arabské zimě, ať už to nazveme jakkoliv. Myslím, že někdy jsme přes příliš optimističtí. Trvalo to desítky desítky let, možná staletí, než se Evropa dostala tam, kde je nyní. Proč bychom měli očekávat, že země, které nikdy neznaly demokracii, by měly eh, za velmi krátkou dobu eh, dokázat projít tou fantastickou transformací, která probíhá za posledních 20 let ve východní Evropě. Proč by eh, Egyptu nebo zemím jinde v severní Africe mělo trvat tak krátce eh, zajistit tento přechod, jak eh, to dokázalo Polsko, které mělo jasný cíl a jasnou orientaci eh, pro západní, zatímco v severní Africe je tolik jiných problémů. Takže eh, skutečně máme před sebou složité období a musíme zvážit, co udělat konkrétně. A tím se vrátím eh, k úvodu. Je to eh, spolupráce mezi EU a NATO. Máme stále ještě velké potíže kvůli Turecku, Kypru a tak dále a musíme je také vyřešit. Chceme-li mít efektivní obranou a bezpečnostní politiku. Thank you. Mr. Děkuji. Pane Bilte, jsou tu závažné důkazy, že došlo k pochybení OSN, e, že, OSN, že nemůžeme tedy eh, nést celou eh, odpovědnost. Můžeme tedy vystupovat za mír a bezpečnost, když si položíme zásadní otázku eh, legitimity Rady bezpečnosti a také její reformy. A proto eh, stále sídlo Evropské unii Unie v Radě bezpečnosti. Může to být na programu jednání. A proč je Švédsko Eh, proti eh, svolání ICC tedy Mezinárodního tribunálu eh, k potrestání všech těchto závažných činů. A pane Sikorský, to je všechno obsaženo v Lisabonské smlouvě. Vy Vysoká představitelka je také místo předsedkyní Evropské komise a má zajistit, abychom v různých oblastech obchod, energetika a podobně, abychom eh, působili ve smyslu naší politiky. Na severu Afriky eh, to není jenom zájem, je tu ohrožena naše bezpečnost a proto není to strašné, když naši ministři se nemohou dohodnout dokonce ani na otázce společného eh, financování eh, mise jako eh, v Mali a v oblasti Sahelu, kde je třeba vytvořit kapacity a, a mise obdobného charakteru. Není to strašné, kdy rozpočet, na kterém se rada dohodla, nemá žádné ambice a na podporu naší vnější aktivity. Týká se toho pouze zájmu evropských občanů, ale i ve zbytku světa. A pane roli, my identifikujeme strategické zájmy zájmy, ale nevyžaduje to eh, politické vedení, nevyžaduje to komisi, která bude usilovat o zájmy Evropy a ne, bude se zabývat eh, procesy. Není třeba, abychom si nejprve dali do pořádku věci doma, než se budeme snažit dát věci do pořádku ve zbytku světa. Děkuji. No, the floor eh, Nyní má slovo pan Sevič. Děkuji, pane předsedo. Líbila se mi metafora eh, Alexe, eh, Radka Sikorského o hardwareu a softwaru, ale máme-li uvažovat o účinnosti softwaru, tak musíme také mít na paměti eh, rozvoj hardwaru. Co se stane s naším hardwarem, s hardwarem? Eh, časem. Chtěl bych citovat eh, nové eh, Goldmanovy knihy How Civilization Dies. Za půl století ekonomicky produktivní populace mm, západní Evropy klesne o dvě pětiny a ve východní Evropě a východní Asii o dvě třetiny populace produktivního věku USA naroste o jednu čtvrtinu e, nejméně plodné evropské země, nejprůmyslovější, e, budou mít pokles populace v produktivním věku o 40 až 60 během tohoto století. E, toto je skutečně velmi zarážející hrozí, že se tím naruší světová ekonomika a politická stabilita. Východní Evropa, zejména Rusko, již čelí eh, demografické eh, spirále smrti. Dámy a pánové, hovoříme-li o strategii pro budoucnost, tak myslím, že musíme brát v potaz eh, také demokracii, jinak demografii. Jinak čelíme obrovskému zklamání, že náš software nebude fungovat, protože nebude fungovat ani hardware. A pak ještě jedna poznámka. Nedává mi smysl přemýšlet o Evropě, co by supermoci, když eh, její výdaje eh, na obranu představují 1% HDP eh, to je důvod, proč jsme vytvořili termín měkká síla, soft power, abychom eh, překryli skutečnost, že Evropa je vojensky slabá. Neexistuje nic takového jako měkká síla a eh, nebude-li Evropa mít eh, reálně schopnost vyvíjet sílu vně svých hranic, tak nebude nikdy mocností, možná ekonomicky, ale ne vojensky. Děkuji. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě sdílím ambice, které byly prezentovány, ale nechci tu naši diskuzi dávat na nižší úroveň a dávat do určitých prozaických úvah, jak to řekla Anna Gomezová. Mnoho věcí již existuje v různých smlouvách, především v té Lisabonské smlouvě, v různých dohodách, které byly podepsány na úrovni eh, rady, headlines books, jsou tam velké ambice, které nebyly dodrženy, battle group, nevyužili jsme. Eh, to jsou mechanismy, nástroje, to všechno máme v ruce, ale co nám chybí? Chybí nám ta politická vůle, která by byla konzistentní, konzenzuální, aby to vše dobře fungovalo. Nezlobte se, možná, že vám řeknu takovou anekdotu, ale že mě překvapí to, že každých půl roku máme eh, neformální obranu, ale eh, účastní se toho málo ministrů, méně než jedna třetina. Teď máme eh, eh, diskuze o Mali, přitom všechny evropské státy jsou solidární a říkají, že opravdu se to týká celé Evropské unie, ale polovina ministrů nám chybí. samozřejmě, že jsou zastoupeni lidmi, kteří znají různé E, věci a záležitosti, ale ministři by tam měli být. Já vím, že máme hektické agendy, ale vůči našim spoluobčanům, já si někde říkám, díky bohu, že ještě nevidí naše prezenční listiny na různých schůzích organizací, které jsme dali do chodu, ale tam se přece rozhoduje o naší budoucnosti a o zahraniční politice. Nechci na někoho tady eh, ukazovat prstem, ale nemůžeme eh, se tvářit, že tato politika bezpečnostní a obraná musí být eh, znovu každých půl roku vynalezaná a přeskoumávaná. Máme tyto nástroje, je třeba, aby politická vůle existovala, Eh, samozřejmě, že ty vysoce postavení činitelé to mají v zodpovědnosti, ale i ministři. Uh, v prvé řadě bych chtěl říct, že souhlasím s konstatací pana senátora a tak také se mi líbil příspěvek eh, pana Salafranky, který se týkal statistiky. Někteří poslanci se zmínili otázce o eh, bezpečnostních kapacitách, eh, také zejména ve srovnání s Spojenými státy americkými. Ano, já chápu, co říkáte. My vynakládáme asi jednu třetinu eh, ve srovnání s eh, výdaji na obranu eh, v USA a myslím, že bychom na tom byli velice dobře, kdybychom měli jednu třetinu kapacit za tyto peníze, jako mají USA, ale když se podíváte na výsledky těchto výdajů, tak je situace mnohem horší. Někdo se zmínil o tom, že Máme eh, v Evropě eh, milion 800 eh, tisíc vojáků ve službě, ale jenom asi 5 nebo 6 procent z nich můžeme umístit na misích. A potom máme různé složky, pozemní složky, námořní složky a podobně, ale to by bylo nedobré vynakládání peněz, eh, i když by to byl hrdinský čin v Evropě. Já bych chtěl navrhnout, pakliže začínáme nějaké nové programy, například budování eh, kapacit bezobslužných, tak bychom eh, řekli, že příliš mnoho společností zabývá stejným cílem a e, my e, se můžeme snažit specializovat, vypisovat společně zakázky, abychom vytvořili mnohem větší kapacitu e, pro nás jednotlivě i společně eh, za vynakládání méně peněz poli, eh, daňových poplatníků, ale to vyžaduje politickou vůli. Eh, my hovoříme o společném postupu, ale když jde o skutečné rozhodování, potom převažují národní státy nad stát, zájmy celé Evropské unie. a e, dále e, e, zastupování v mezinárodních orgánech. Paní Gomez se zmiňovala o Radě bezpečnosti, ale to je jasná ukázka problému. Například Polsko podpořilo postoje i Německa před několika lety. To znamená, že Evropská unie by měla mít stále uh, Eh, místo v eh, Radě bezpečnosti OSN. A to asi to, to právě ilustruje ten problém. Je několik součástí systému OSN, mezinárodního systému, kde bychom získali mnohem větší moc, eh, kdybychom prosadili společné zastupování. Položte si sami otázku roku. Máme větší sílu nebo menší, když eh, eh, ve VTO nás eh, zastupuje pouze Evropská komise. Já vám řeknu, že to znamená mnohem větší moc pro nás, pro všechny, protože nás zastupuje Evropská komise a ne komisa členské státy. A tuto logiku musíme uplatnit i na jiné mezinárodní organizace. Mohli bychom si ušetřit miliardy kdybychom se stáhli z některých částí systému OSN jako členské státy a dosáhli bychom většího eh, vlivu. Eh, toto je určitý test, určitá zkouška, zda eh, jsme ochotni vystupovat společně, anebo zda o tom pouze hovoříme, aniž bychom prošli touto zkouškou nenastane situace, která by mě vedla k optimismu. Souhlasím s příspěvkem pana Gapese a to, že jsme se nezhostili svého úkolu na Balkáně. Dále bychom měli působit v severní Africe, eh, na eh, Blízkém východě, možná na Kavkaze a v oblasti obrany možná budeme opakovat to, co jsme udělali s tak strašlivými dopady eh, v monetární oblasti. Jistě to dohody byly již 60krát narušeny a naše instituce nejsou připraveny eh, to řešit. Nemáme záchranné mechanismy, nemáme eh, mechanismy dohledu a to vede k obrovské krizi krizi v oblasti obrany může eh, udeřit krize stejně eh, eh, nečekaně jako finanční krize a bude velice závažná. My budeme nepřipraveni, protože míč přihráváme svým nástupcům. Stále ještě jsme se pořádně nepoučili z významu eh, Balkánu a z té situace v 90. letech. Já sdílím eh, frustraci, kterou jste vyjádřili, že není dostatečná spolupráce mezi NATEM a EU. Lidé umírají, protože eh, to společné členství nepomáhá hovoříme o Afganistánu, ale před několika lety se objevila myšlenka vytvořit pět provizních rekonstrukčních týmů Evropské unie v pěti klíčových provinciích Afganistánu. Byl to především horký jich, když využijeme zdrojů rozmístění složek, tak můžeme působit ve středicích eh, hlavních konfliktů. Eh, bude tu ochrana sil NATO a to by bylo možné kvůli Kypru. Eh, je Kypr se nachází uprostřed volební fáze, musíme jim držet palce, protože status quo je opravdu neudržitelná situace. Paní Komes říkala, že se nedovedeme eh, dohodnout na společném financování ve prospěch malých. Já si nepamatuji eh, ty, eh, ta přesná čísla 50 milionů asi pro africké síly. Eh, vymyslíte financování operací Evropské unie. Dobře, já se domnívám, že bychom měli více finančních prostředků, ne méně, neměli bychom opakovat chyby. Jistě je to eh, pochopitelné, jsou to eh, chyby systému. Když byla bylo na to založeno, byla jiná situace, ale nyní to jsou takové Eh, eh, eh, válečné konflikty, které jsou důležité, ale ti, kteří se účastní misí, by neměli trpět nedostatkem prostředků a ti, co se neúčastní, by měli pracovat na úsporách, ale to si vyžádá politickou vůli a pan Sebeš má pravdu v tom smyslu, že eh, dochází k úbytku obyvatelstva. Eh, hovoří se o, o, eh, o demografickém osudu. A co je na tom pozoruhodné, je skutečnost, že máme velice málo nástrojů, abychom to nějakým způsobem ovlivnili, protože lidé, o kterých hovoříte, se vlastně již narodili. A to z... pokud máme něco učinit. Je to těžké, protože eh, některé generace eh, eh, již už nejsou v fertilním věku a potom to také souvisí s otázkou imigrace, která je politicky velice komplikovaná, ale myslím, že je to opravdu jednoznačný argument pro společný postup. A já souhlasím, že e, v dohodách máme nástroje, které nám umožňují učinit mnohem více. A řekněme si to upřímně, největší členské státy chtějí e, použít tohoto nástroje a čelit těm výzvám. Paní Gomez, když eh, se odvoláváte na politické mm, vůdcovství, tak analýza musí mlčet, eh, protože mm, politici mají legitimaci a mandát, který mohou vykonávat. Když se ohledneme na uplynulých, eh, uplynulé čtyři roky, tak tam bylo málo poptávky od občanů jednat eh, výrazněji, rozhodněji v zahraničních vztazích. Eh, sice se v 90. letech říkalo jako mantra, že musíme něco dělat, ale nebylo to vyslyšeno uvnitř EU a volení politici to asi musí brát v potaz a Evropská rada očekává od ní se očekávalo tež, že bude jednat a rozhodovat o strategických eh, zájmech EU. Když se podíváme na agendu uplynulých 15-20 eh, jednání eh, Rady zahraniční bezpečnostní politiky, tak tato témata nebyly na pro, nebyla na programu, protože naši vůdci byli zaměstnáni něčím jiným. Koncem roku uplynulého na jednání jsme se tomu částečně věnovali, ale jeden z nezamýšlených důsledků Lisabonské smlouvy je to, že zahraniční ministři už nejsou zváni na jednání a tudíž, tudíž aspekt zahraniční politiky není vždy přítomen na samitech. Ještě bych eh, dodal něco. Eh, jsou zde velká očekávání eh, od samitu ministrů obrany letos, ale zdůraznil bych nejenom eh, ten obranný aspekt. Za prvé, ano, musíme se rozhodnout, eh, co chceme dělat a čeho budeme schopni jako EU. Musíme se rozhodnout, zda budeme schopni spolu s, partneři, eh, s partnery NATO, Severní Afrika, Mali a tak dále ale nechci pohlížet na otázky obrany e, izolovaně. Je zde také schopnost e, rozvinout e, všeobjímající přístup. Máme ještě i jiné nástroje. V tom je naše přidaná hodnota. Snad bychom kromě institucí a politické vůle měli zdůraznit také určitou funkci, které se říká připravenost. Musíme být připraveni a s tím souvisí i politická vůle a využití článku smlouvy. Takže politická připravenost eh, ve smyslu softwaru a eh, obrana eh, schopnost ve smyslu hardwaru. Děkuji. Pan Pulec má slovo. No, no, no. Elmar forgot me. Pan Bill odpoví, Elmar na mě zapomíná. Ne, já se pokusím nehovořit příliš dlouho, protože souhlasím se vším, co zde zaznělo. Je tu jenom několik úvah nebo aspektů, co se týče eh, obranných kapacit. Já s tím souhlasím, ale měli bychom říct jednu věc, co se odehrává v Evropě. Je to obrovský eh, posun v tom, eh, jak rozhodujeme. My se vydáváme do celé řadě zemí během let, kde vytváříme obranné struktury a potom expedice Eh, myslím, že to eh, bylo v 50. letech eh, před dlouhou dobou Spojené království expedice francouzi. To bylo, myslím, před 15 lety, tak nějak. A jejich struktura se značně zredukovala, protože e, nebylo třeba se na nic připravovat. To tež ve Švédsku e, e, obrovské náklady pro brance a ty jejich počty, počty vojenských jednotek v Evropě se dramaticky snižují, ale schopnost vysílání se zvyšuje. Eh, Evropa má velké kapacity pro vyslání eh, v současnosti. Jsou, stačí to? Možná, že ne, ale je to ten obrovský posun. Američané to eh, nevidí, protože oni se tam měli teritoriální války na americkém kontinentu po několik staletí, takže e, také tam dochází k velkému posunu. Co se týče potřebných kapacit, potřebujeme e, tvrdou sílu. Zmiňovali jste se o Libii, ale e, myslím, že jsem se už o tom sám zmiňoval. Větší obavy mi činí dostatek diplomacie než obrany. Podívejme se na Libii my, jsme schopni pomoci k pádu režimu. Sice ne jako američané, nechceme tam eh, rozmístit své síly, ale co je opravdu složité, je, není eh, eh, zničit režimy, ale budovat systémy. Podívejme se tedy na Libii my eh, vidíme, jak tam mizí eh, hranice, eh, jaké jsou tam dopady i na ostatní země, Mali a ostatní. A diskujeme o tom, zda tam můžeme instalovat zařízení, zajistit monotorování a podobně. Máme nástroje pro demopla, demok, diplomacii a rozvoje, abychom zajistili stabilní demokratický libýský stát. Ono je e, možné zničit, ale zajistit demokracii a stabilitu. E, podařilo se to v Afganistanu. Nepodařilo se nám dát dohromady po celá léta Kypr je to složité kvůli spolupráci s NATEM, takže to je nedostatek v diplomacii. A nebo myslím, že to bylo předevčírem, kdy jsme udělali kulturní, ne politický eh, výlet do Podněstří. Byli jste někdy v Podněstří, víte, kde to je? Je to taková bývalá sovětská enkláva v Evropě, kde Eh, procházíte přes hranice a jsou tam ještě kladiva a srpy a dostáváte se do naprosto odlišného světa. Eh, podle mého názoru musíme věnovat mnohem více prostředků řešení konfliktů v různých eh, oblastech a nástrojům diplomacie. Účastnili jsme se řešení krizí a je to ještě celá řada důležitých výzev, 70 ehm, tisíc mrtvých v Syrii a ehm, největší riziko je ta, že bude následovat eh, dekáda eh, eh, ničení od Basry až po hranice a to je téměř na evropských hranicích. Máme nějaké nástroje, jak bychom to mohli řešit hovoříme o eh, ICC, o sankcích a podobně. To je dostatečně dobré, ale tady jde o diplomacii. Rada bezpečnosti se musí eh, svolat, sjednotit. Dokud se nedá dohromady Rada eh, bezpečnosti nebude volat po zastavení bojů, tak může být nesmírně těžké zajistit stabilitu a jistě spravedlnost přijde. E, nyní řešíme problémy 8 let po e, válce v Bosně. Jistě potom bude následovat stabilita a spravedlnost. Ale když se snažíme dělat všechno současně, tak e, nutně musíme stroskotat. To jsou, myslím, ty velké výzvy, kterým čelíme, nebo některé z těch velkých z hlediska bezpečnosti. Máme nástroje pro stabilitu, pro budoucnost budování státu eh, v oblastech, které si prošly opravdu hlubokými eh, konflikty a zničením společnosti. Když hovořím o destrukci společnosti, nemyslím eh, na budovy ani na mrtvé lidi, ale je to zničená struktura společnosti kdy bojovali národy proti sobě a obnova se vyžádá hodně času. A co my děláme. Vytváříme Evropskou eh, službu pro vnější činnost, eh, eh, máme jednotky rozmístěné Je to 40 tisíc po celém světě a já říkám, máme diplomaty a říkám, že evropští diplomaty jsou možná eh, eh, početnější než eh, síly v Libii. Je to masivní, protože máme nedostatek zdrojů v srovnání s tím, co potřebujeme, tedy třeba koordinovat diplomatický přístup, protože každý z nás je příliš malý na vyjednávání a hovořili jsme o demokracii. Dobře, e, pustíme se touto cestou, ale jsou to tedy nové nástroje, které začínáme používat, anebo Evropský ústav e, míru a další nástroje. Potřebujeme mnohem více nástrojů pro řešení konfliktů e, abychom reagovali na všechny tyto výzvy a já rozhodně nejsem proti eh, eh, ničemu pro posílení naší obrany, ale jak už jsem řekl, spíše mě znepokojují nedostatky v oblasti diplomacie, stability a vytváření států v našem sousedství, kdy vidíme, že zde v nadcházejících desetiletích vypukne zmatek. A i tam, kde jsme působili, Balkán, Kypr, Afganistán, uvidíme, Libie, Syrie, Mali a další. A neměli bychom také e, za pomínat, že skutečná výzva a ohrožení bezpečnosti vznikne i někde jinde. A také tedy ten Kypr. Děkuji, pan Pulc. Děkuji. Já jsem vděčen oběma ministrům, že nám poskytli takový zásadní úvod do diskuse a chtěl bych také na to navázat a ještě jednou zdůraznit to, o čem jsme všichni přesvědčeni, že Evropská unie eh, zaručuje mírový řád pro Evropu a díky tržnímu hospodářství je základem našeho blahobytu, ale měla by být i naší odpovědí na výzvu globalizace a multipolárního světa 21. Eh, století s muslimy, hinduisty, američany a tak dále. Je proto nezbytné, abychom, eh, co by Evropská unie, jednali eh, společně směrem eh, navenek a tímto způsobem hájili naše národní, ale také především společné zájmy. A k tomu potřebujeme společnou vizi a máme již určitou síť pro dosahování dohod mezi politiky, ministry, premiéry, to je dobře, ale po mém soudu to spíše vede k reaktivní eh, zahraniční politice. Zvážíme-li, co chceme nebo čeho chceme ve světě dosáhnout, eh, jaké dlouhodobější cíle chceme razit, eh, k tomu potřebujeme především strategii a Eh, za účelem této strategie musíme eh, mobilizovat naše eh, schopnosti. Mám na mysli, mm, Karle, zejména těch 40 tisíc diplomatů EU, to je pro mě nové číslo, a také propojování, vytváření sítí mm, v rámci těchto schopností. A za tímto účelem je důležitá globální evropská strategie. První náměty této strategie již existují. Myslím ale, že bychom měli přepracovat evropskou bezpečnostní strategii, protože od dob, kdy vznikla, se toho příliš mnoho změnilo. A velmi souhlasím s Karlem Bildem, eh, eh, zejména s tím, co jste řekl ve svém druhém vstupu, že totiž zahraniční politika EU je eh, mnohem více než jen eh, hovořit o eh, vojenských eh, misích, ale vojenské mise a uplatnění vojenské síly, co by ultima ratio k tomu patří. A na tomto příkladu můžeme sledovat problémy, jimž čelíme, když formulujeme zahraniční politiku, protože použití, použití vojenské síly odpovídá i pojetí politické demokracie nutnost propojovat eh, vojenské kapacity, například pooling a sharing, tady to eh, nás vede k tomu, jak lze spoléhat na eh, sdílené síly. Chceme-li udělat či dosílit něčeho společně a chceme-li zajistit dělbu práce. Možná, že za těchto okolností společné eh, eh, mise mohou být i kontraproduktivní. O tom všem musíme uvažovat. Včera v Berlíně eh, proběhlo slyšení o společné zahraniční a bezpečnostní politice, také parlamentní kontrole této politiky Samozřejmě každý národní parlament kontroluje svůj vlastní přínos, přínos své země, ale jak to vyhlíží ve vztahu vztahu k Evropskému parlamentu a kontrole eh, eh, misí, eh, byť se jedná o malé mise na mnoha místech tohoto světa. To vše musí být, jak ukázal příklad Mali, rychle dosažitelné a disponibilní, což pro Mali neplatilo. Byť přípravou vzdělávacích a výcvikových misí s půlročním předstihem lze dospět ke společnému posouzení situace, ale pak se věci v Mali velmi zrychlily a Evropská unie to nestíhala, ale eh, naštěstí eh, zareagovala Francie. Dále, pokud jde o vytváření evropské bezpečnostní strategie, a to je můj poslední bod, tady bych navrhoval zvážit metodu, kterou zvolilo NATO v rámci poslední, eh, posledního přeskumu. Medlin Albrightová iniciovala expertní skupinu v českých zemích, a která eh, spolupracovala s diplomaty. I my potřebujeme takovouto strategickou základnu, tak abychom eh, naše různé kultury uvažování i v oblasti vojenské eh, přiblížili, zblížili to znamená, nejde pouze o sepisování nových dopisů a nových dokumentů, které pak budou uloženy ad acta po deseti letech a budou vytvářeny nové dokumenty. Je nutno naopak um, um, usilovat o kontinuální proces. A ještě poslední poznámka. Neměli uh, uh, bychom se podceňovat v některých důležitých a těžkých otázkách. Myslím, Evropská unie má dobrou bezpečnostní a zahraniční politiku. Mám na mysli například Irán, kde jak v oblasti oblasti jaderné problematiky e, e, jsme součástí jednání a také se podílíme na sankcích a také na nabídkách e, spolupráce. Máme tam poměrně silnou pozici a doufejme, E, se zanedlouho ukáže i úspěch. Děkuji. Máme problém s časem a mnoho řečníků. Je možné omezit se v otázkách na dvě minuty. To je jediná šance, jak to zvládnout a e, jak se všichni můžete e, dostat ke slovu. Nyní má slovo pan Weigl. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Za dvě minuty bych se rád vyjádřil k prvé řadě k panu Karlu Bildovi, který hovořil o tom, že je zoufalý, když hovoří o závažných problémech, kterým čelíme a hovoří o e, situaci e, a když hovořil také o Sýrii, protože je to vlastně stejný typ otázky, jaká bude cena za zničení nějakého státu a likvidaci eh, ne, milovaného režimu, kdy usilujeme o změnu poměru myslím, že bychom se měli vyvarovat takovýchto situací, kdyby to eh, vyžadovalo příliš velkou cenu. A Syrie je právě na okraji takovéto situace. Jestliže začneme hovořit o problémech, eh, jako eh, jsou problémy kurdského obyvatelstva. Kdo potom bude vládnout v Sýrii, když bude občanská válka skončena? Eh, to si vyžaduje evropskou diplomacii. Jde o naše zkušenosti, protože my jsme udělali opravdu tragické zkušenosti zde v Evropě a my bychom se měli snažit posilovat svou diplomacii, svou měkkou sílu. My nebudeme super velmoci eh, z hlediska eh, vojenských sil, ale měli bychom vždy usilovat o politická řešení a jedním z těch nástrojů je i mezinárodní právo a na to bychom neměli zapomínat. Děkuji vám pan Brobeli. Thank you very much. Velice vám děkuji, vážení pánové ministři, milí kolegové. My samozřejmě vítáme iniciativu iniciativu, abychom vytvořili evropskou globální strategii. V současném mezinárodním prostředí je to eh, mnohem naléhavější požadavek vzhledem k nedávným událostem eh, v Africe, v oblasti Sahelu. Eh, to ukazuje, že je třeba adekvátním způsobem aktualizovat svou strategii, ale podle mého názoru, samozřejmě ne dnes, ale měli bychom diskutovat diskutovat o časovém harmonogramu, jak můžeme pokročit dále v blízké budoucnosti a co je naším hlavním cílem při vytváření nové strategie. A v rámci této nové strategie, nebo řekněme to takto ne nové, ale je třeba provést nový rozbor stávající strategie, jaké nástroje máme v ruce, jaký druh nástrojů máme v oblasti softwaru a hardwaru a potom to magické slovo, které zde zaznělo, politická vůle, protože my jsme zde diskutovali eh, pragmatickým způsobem a vedeme opravdu velice dobrou diskuzi, ale co bude posléze musíme dát dohromady všechny ty myšlenky, strategie, zásady, ty jsou alespoň eh, jasné, doufejme, v Evropské unii. A položit si otázku, jak dosáhneme větší efektivity v mezinárodních organizacích. A to nám pomůže, když budeme mít jasnou strategii a budeme zastoupeni v 27 mezinárodních organizacích a budeme mít stejný přístup. To, myslím, žádný problém není. Týká se to totiž bezpečnosti našich občanů. Jde o bezpečnost našeho globálního světa v budoucnu. Byl jsem před Eh, jako ministrem pro životní prostředí eh, v Rumunsku a jde o změny eh, klimatu. Musíme se středně a dlouhodobě zabývat těmito výzvami, které jsou naprosto jasné. A je důležité, abychom měli Eh, harmonogram, protože v příštím roce se konají volby a možná, že budeme moci dát dohromady všechny tyto otázky, abychom vytvořili eh, souvislou strategii. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji eh, ministrům za velice inspirující, ne provokativní poznámky. Mnozí z nás hovořili o tom, že je třeba eh, intervenovat, obnovovat, zajistit prevenci, ale jde o otázku odpovědnosti chránit. Myslím, že by bylo dobré, kdyby Evropská unie eh, vytvořila eh, společný souhlas, konsensus, že neseme odpovědnost chránit a využila k tomu veškeré nástroje, kdy a jak budeme intervenovat, kdy a jak budeme obnovovat. Myslím, že by se to mělo táhnout všemi institucemi a zahrnovat všechny nástroje, abychom dospěli k evropskému eh, konsensu. Myslím, že na to bychom měli zaměřit své uvažování, veškerou energii. A myslím, že by to bylo velice užitečné i pro eh, spojené národy. Rád bych se vyslechla váš názor na toto. Děkuji. Ano, děkuji. Já bych se chtěl také vyjádřit eh, k ministrům, eh, k myšlenkám tohoto projektu, protože je to opravdu zapotřebí a je to velice užitečné. Hovoříme o evropských sousedech, o sousedství. Karl Bild se zmiňoval zejména o islámském světě, to je náš nejbližší soused. A e, o mé zemi jste se dnes nezměňovali a to je Turecko. Obávám se, že kdyby e, nebyla Turecko kandidátskou zemí, tak e, bychom doporučili, aby Evropská unie zahájila bezprostřední jednání o našem členství. To by určitě začalo včera nebo předevčera Čírem, ale my jsme se dostali do slepé eh, uličky. Hovoříme o zamrzlém kandidátském stavu a eh, myslím, že to je velice důležitý kapitál. Turecko bylo velice dobrou přidruženou zemí, důležitým regionálním hráčem v islámském světě, může být důležitým přínosem pro EU. A zdá se, že Evropská unie bude silnějším, vlivnějším globálním hráčem, když bude eh, zahrnovat Turecko eh, spíše, než když bude Turecko mimo. Turecko jako součást EU může být součástí řešením a pozice vně eh, není problémem, ale mohla by se stát novým problémem. A jak eh, hovořil eh, Radek Sikorský, o sousedech na východu Evropy. A mnohem horší otázka je jeho východ. No se to dotýká obojí. Je to uvnitř, je to i mimo. A já se domnívám, že potřebujeme hardware i software, a to znamená politické řešení, protože jakákoliv dlouhodobá strategie musí zahrnovat eh, nějaké usnesení ve vztahu k Turecku. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Ano, něco takového po devíti letech společných zde strávených. Eh, jag går över till svenska. Eh, Karl kommer förmodligen att protestera min fråga. Det, det har han gjort. Eh. Mám jednu otázku, doufám, že bude zajímavá. Pan předseda protestuje proti mým otázkám již delší dobu, ale stále je pokládám. Takže moje otázka eh, souvisí s tím, co eh, již eh, bylo řečeno. Také jsem zneklidněna situací na Kaukazu a nedomnívám se, že by se tam situace zlepšovala. Vůbec ne. Domnívám se, že je vážnější, než byla před několika lety. Po posledním zasedání rady a závěrech, které vydala, měla vzniknout asociace s Arménií, ale nyní v parlamentu je jasné, že takováto dohoda by neměla vzniknout před schválením na regionální úrovni. Arménie nestáhla své jednotky, Rusko neopustilo z území, které okupuje. Takže co si myslíte? Proč je tomu tak? Možná, že to e, zní jako otázka, ale je to o spíše obecné hodnocení. Evropská unie e, zažila i v regionu Balkánu něco obdobného, ale časem si člověk na tyto konflikty zvykne a pak si myslíme, že všichni nesou část vinní, e, pak se snažíme to opět uspořádat a pak dospějeme k názoru, že vlastně lze spolupracovat a pak zjistí, že naše požadavky vůbec nemusí plnit domnívají se, že dělají pokroky a neustále nás testují. V Nahorném Karabachu je to stejně. Eh, tak co si mm, o tom myslíte, paní ministři? Nasloucháte nám vůbec, co my říkáme v parlamentu? Já mám dojem, že nikoli. Děkuji vám. Všichni víme, že Evropská unie má velký potenciál ekonomický, vědecký, kulturní, duchovní a také politický potenciál. A také bychom měli vědět a nesmě, nesmíme zapomínat, že máme e, různé schopnosti. Měli bychom poskytnout odpovědi na globální výzvy typu klimatických změn, chudoby, konfliktu jsme stále aktivnější v řešení konfliktů a určitě jsme také stále lepší v prevenci konfliktů a postkonfliktní obnově. Ministři hovořili o hardwareu a softwaru. Ano, vytváříme hardware, je nutno jej zlepšovat. Dalším krokem například by mohlo být to, co zde již zaznělo, e, trvalé e, stále křeslo v Bezpečnostní radě OSN. Vím, že s tím e, jdou ruku v ruce i určité starosti, ale měli bychom o to usilovat, bojovat za to. A hovoříme-li o softwaru, neměli bychom zapomínat na jeho důležitou část, totiž sdílené hodnoty. Mám za to, že jedním z poučení arabského jara je to, že členské státy EU by neměly zapomínat na tyto sdílené hodnoty demokracie, eh, právní stát, lidská práva. Neměli bychom eh, zapomínat ani na bilaterální vztahy eh, eh, vně EU. Jedním z poučení arabského jara je také to, že žádný ekonomický zájem nemůže ospravedlnit kooperaci s autoritářskými režimy. A myslím v závěru, že je nutno dále zlepšovat integraci, prohlubovat integraci, nejenom ji rozšiřovat, protože je to více méně již dohodnutá věc, eh, být s určitými zneklidněními, ale také bychom měli prohlubovat integraci, nejenom ekonomickou, ale eh, také integraci v různých politických oblastech, včetně zahraniční politiky. Děkuji. Mr. Gala. Pan Gala má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já eh, vnímám iniciativy oběma obou pánů ministrů také jako e, příspěvek k přípravě Evropské rady o bezpečnostních otázkách koncem letošního roku. Doufám, že to bude příspěvek, který povede k podstatným výsledkům. Myslím, že si nemůžeme dovolit na tomto zmíněném summitu e, provádět pouze kosmetické e, změny, pouze pronášet deklarace a nezasazovat se za to, co jsme společně vytvořili. USA nám také důrazně říkají, postarejte se o své sousedství. A e, proto si myslím, že e, musí vyslat jasný signál. A chtěl bych navázat na to, co řekl kolega Bolenc. Reforma Evropské bezpečnostní strategii e, tady v parlamentu máme už situaci po léta, že chceme mít Evropskou bílou knihu o bezpečnosti a obraně. To znamená dokument, kde eh, zmapujeme eh, analýzu společného ohrožení, eh, společných zájmů, kde konstatujeme, jaké máme společné kapacity. A v této souvislosti otázka na ministry. Budete-li se zasazovat za to, abychom provedli evropský přeskum obranných a bezpečnostních schopností, tak prosím, abyste také přispěli eh, k dobrým výsledkům tohoto přeskumu. A prosím, budete se také zasazovat o to, aby vznikla takováto bílá kniha pro evropskou bezpečnost a obranu nejpozději na tom zmíněném samitu koncem roku. Děkuji. Erskine. Pan Erskine. So, let's speak uh, Polish. Uh... Řeknu to v polštině. O powiedzenie kilku więcej słów na temat relacji Unia Europejska-Rosja. Chtěl bych požádat e, ministry, aby se podělili s námi o své názory na vztahy EU-Rusko. Jak všichni víme, Rusko zdá se neakceptuje svou méně významnou pozici v globálním světě. Rusové nyní um, zvyšují svůj vojenský potenciál, vyvíjejí vliv na ostatní postsovětské státy. Zahřívání klimatu otevírá také nové možnosti Rusku, například ona severní cesta. Někteří vědci tvrdí, že Rusko nyní bude mít přístup k novým zdrojům energie, zemnímu plynu a ropě Dalo by se tedy říci, že role Ruska posiluje a také politicky. Jaký je vůči tomu postoj Evropské unie? Jsme my, Evropská unie, ve spolupráci s NATO, protože NATO nyní eh, pečlivě sleduje klimatické změny na severu, eh, schopni se proti tomu postavit? Děkuji. Merci, euh, cher Děkuji. Chtěl bych eh, nejprve poblahopřát oběma ministrům za jejich jasnozřivost. Bylo to pozbuzující. Chyba je v tom, že já už jsem eh, v roce 83 seděl v parlamentu a také v Evropském Eh, Unii za jugoslávské krize a, krize a také jsem slyšel tuto jasno zřivost a hovořilo se o paralýze celé Evropy vůči tomuto konfliktu a viděli jsme, jak eh, Evropa zareagovala pozdě a za 20 let vlastně k něčemu nedošlo. Jak řekl pan Donžo, vytvořili jsme různé nástroje, ale nedáváme je do chodu. Malijská krize zase ukázala ještě jednou znovu, že žádný členský stát EU, ani ty největší, nemají dlouhodobou schopnost, aby vedly operace středně velké. A proto je naprosto nezbytné, abychom pokročili a abychom udělali velký krok a vytvořili vojenskou spolupráci, která bude mnohem intenzivnější. Třetí bod, který považuji za velice zřejmý, a vyvolává ve mně mnoho eh, opravdu eh, energie. Je třeba, aby ty největší evropští činitelé eh, překročili velké překážky a musí se sjednotit. Jestliže ovšem nezpozněníme mentality lidí, tak bohužel se staneme takovým opravdu velkým muzeem, který nebude mít velký vliv na této planetě. Proto je třeba, abychom přesvědčovali více národní parlamenty, protože zde jsme na půdě Evropského parlamentu, ale nic se nepohne, jestliže národní parlamenty se nepohnou a nebudou přesvědčeni. A podle mé zkušenosti, a hovořím o dlouhodobé zkušenosti, od eh, posledních jednání, tak eh, to uvědomění o strategii na úrovni národních parlamentů pokleslo a proto děkuji panu ministrovi Sikorskému, že eh, vyvolal mezi parlamentní konferenci v Dublinu a zase se sejdou v březnu v Dublinu. A myslím si opravdu, že všichni musíme udělat velké pokroky, aby v každém národním parlamentu byla taková kritická skupina, která umí přesvědčit ty ostatní. Pokud jde o architekturu jako takovou, ale paní Aštonová, která je vicepředsedkyně, musí mít opravdu další lidi, kteří se budou zabývat eh, dalšími politikami obranu, eh, přidělování zdrojů a komisař pro rozvoj hraje podstatnou roli v tomto ohledu. Když jsem byl ministrem pro spolupráci a rozvoj, tak pan Saker, který byl velitel generálního štábu v Evropě, eh, tak se snažil přesvědčit jednotlivé evropské ministry o spolupráci, eh, když se jednalo o Afganistán. Byl jsem na Radě Evropy, tam jsem se snažil to prosazovat a objevili se lidi, kteří o tom pochybovali. A je třeba, abychom právě Eh, ty kulturní rozpory mezi eh, obranou a jinými oblastmi vyrovnávaly eh, v rámci diskuze. Protože je jasné, jestliže v minulosti, kdybychom dělali více pro rozvoj v Afganistánu, výsledky by bývaly, byly lepší. Co platí pro Afganistán, bude platit pro severní Afriku a až za pár let, protože malijská Sahelská historie určitě bude trvat několik let. Doufejme, že několik evropských států přispěje eh, při asistenci státům, kteří se snaží řešit tento problém. A tento problém jasně ukazuje, že pravděpodobně zase prožijeme jedno z nejméně stabilních a nejbezpečnějších období. Eh, zatím eh, je také třeba, aby si to uvědomilo veřejné mínění. Děkuji vám. Del Děkuji, pane předsedo. Pane, eh, pánové, vaše iniciativa je eh, opravdu velmi smělá, protože neměli bychom společnou eh, obranou bezpečnostní politiku bez nějaké sdílené strategie. Někdo řekl, že to musí být napsáno. Ano, já s tím souhlasím. Milí kolegové, ale buďme jasnozřiví, protože je třeba, abychom měli koalici, ale musíme ještě se k tomu postavit eh, dále. Někdo z vás hovořil o paní Aštonové, ale ona nemá to v úkolu. Ona nebyla proto vybrána a proto nebude zaváděna evropská strategie, aniž bychom měli evropský stát, nebudeme mít eh, Evropu obrany, když nebudeme mít vybudovánu Evropu jako takovou, nebudeme mít evropskou politiku a aniž bychom vytvořili federální stát. Čili samozřejmě strategie 23 pana Soleny je výborná, ale nikde nebyla aplikována. Milí kolegové, nemyslíte si, že bychom eh, měli dělat jenom malé krůčky díky nástrojům, mechanismům, které nikdo nepoužívá. Například letecká doprava mezi francouzi, Němci, Nizozemci, Belgičany, Lucemburčany a když eh, jsme byli eh, v Libii, tak potřebujeme mít eh, společný, společnou bojovou jednotku mezi Francouzi a někým jiným. Musíme jít také směrem ze zhora dolů federální stát nebude samozřejmě rozhodovat, jaké barvy budou naše telefonní bodky, ale musíme být efektivní v Mali, v Libii, to potřebujeme, takže všechny možné sady nástrojů, eh, hardwary, software, já nevím co všechno, můžeme mít eh, ruce, nohy, všechno v pořádku, ale nebudeme eh, nebude se nám dařit, když to, nebudeme, když to nebude řízeno evropským mozkem, který bude dobře uvažovat a který bude vše podporovat. My ostatní Evropani eh, bude hovořit jednotným jazykem a nebude hovořit třeba jako my francouzi. Tak jak to udělat, jestliže máte na to odpověď, tak budu rád, když ji vyslyším, když ji od vás budu slyšet. Děkuji, pan Hübner z Rakouského, Rakouské národní rady. bohužel bez mikrofonu. Nebylo definováno, co by Evropa měla v budoucnu být. Jsou zde tři základní možnosti. Za prvé, supermocnost jako USA s intervencemi po světě, za druhé partner anebo jakýsi e, přívěsek USA. Tím směrem se možná ubírá e, Polsko, polské úvahy koalice eh, ochotných a tak dále. A za třetí skutečný multilaterální útvar, který bude jednat pouze v rámci mezinárodního koncenzu. A v závislosti na tom musím eh, rozhodnout, eh, jaký typ bezpečnosti, software, hardware chci nasazovat, eh, buď pouze pro mezinárodně odsouhlasené operace, operace, které jsou eh, mezinárodně eh, trpěné, například Libie, tam je mezinárodní konsenzus pro zákaz přeletu, anebo na operace proti vůli významné mocnosti, například syrská intervence, která ale není na pořadu dne. A závisí závislosti eh, eh, na tom je nutno pak vyřešit všechny eh, otázky. Když řekneme, že vytvoříme novou supermocnost, pak je důležité, abychom byli schopni všude intervenovat, abychom mohli provést Afganistán 2, Irák 2 a tak dále a bojovat za hodnoty, které považujeme za spravedlivé. Pak ale potřebujeme zcela jiné síly než eh, eh, v případě eh, multilaterálního jednání. A mám plné pochopení pro historické zkušenosti Polska s velkým východním sousedem, ale přesto přeze všechno a zejména tváří v tvář, co řekl pan ministr Bild o roce 1913, eh, mám určitý, určité starosti, když eh, hovoříme o tom vstoupit do eh, určité soutěže s Ruskem v zápase o srdce a mysli lidí v sousedství. Děkuji. Pane Sariuši Volský. ask and get. Uh, so, sorry, I mean, I came late because... Omlouvám se, přišel jsem trochu pozdě, protože jsem se zabýval politikou, tedy Azerbajdžáne. Já jsem si ověřil, jak probíhala diskuze a kdo co řekl a já souhlasím se všemi, kteří přejí eh, všechno nejlepší evropské bezpečnostní a obrané politice ale v takovéto společnosti těch, kteří něco dělají a kteří se o to starají, jistě s tím se dá souhlasit, ale vzniká problém, když jde o tvrdá fakta. A pro mě, pro ekonoma, těmi tvrdými fakty jsou peníze. A e, zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie eh, v důsledku eh, krize a v důsledku eh, debaty o rozpočtu během posledního summitu eh, zaznamenala obrovskou škodu, protože posledně se diskutovalo o tom, potřebujeme více prostředků pro zahraniční politiku a tak dále. Výsledek eh, relativně nebyl špatný, ale když se podíváme na víceletý finanční rámec a rozhodnutí summitu, které sice ještě není definitivní, parlament se k tomu vyjadřuje kriticky, musíme chápat důsledky krize a moje země je celkem spokojená. Já eh, nemám tedy čísla, ale dojde k značnému snížení okruhu číslo čtyři pro eh, vnější službu, obrovské škrty a eh, to je v rozporu s eh, naším tvrzením, který se týkal všech těch eh, cílů a já zatím stojím, já jsem přesvědčen, nadšeným bojovníkem pro eh, Lisabonskou eh, smlouvu, protože si myslím, že je důležitou součástí zahraniční politiky a myslím, že Elmar eh, souhlasí. A jsou tu tedy cíle, které nebudeme schopni financovat. Chtěl bych se obou ministrů tedy zeptat a možná i Antonia, můžete se k tomu vyjádřit, jak eh, máme eh, čelit tedy těm eh, správným ambicím a cílům, když se nám krátí prostředky. Jak můžeme více prosazovat Evropu mimo EU s menším množstvím prostředků. A ještě přímo k panu ministru Biltovi i když eh, velice eh, uznáváme eh, linii vaší zahraniční politiky a také tu politiku východního partnerství, dovolte, abych se vyjádřil kriticky. Není to konsistentní. Vaše vláda, evropský rozpočet, protože vaše země se zapojila tedy do toho snižování rozpočtu. E, jednou z obětí v neposlední řadě je právě ta zahraniční a bezpečnostní politika. My obdivujeme vaše aktivity e, mnohé s panem, spolu s panem Sikorským e, ve vztahu k východním partnerům. Všichni jsme samozřejmě z objektivních důvodů ve složité pozici. Já se tedy ještě jednou omlouvám za to spoždění. Právě přicházím z jednání s Azerbajdžanem. Potom Potom je to také problém Gruzie, ten je nám všem známý. A poslední ještě Moldavsko. To je, Moldavsko je země ve špatném stavu. Uh, Ukrajina, obrovské dilema a my nemáme peníze. Pokud eh, jsem se ptal kolegů, co bylo doposud projednáváno v tomto sále. Je tu něco, s čím eh, nelze souhlasit a já si myslím, že jsme konfrontováni s realitou. Když potřebujeme podporu pro vyslání dvou helikopter z Belgie do Mali a my jsme tak neschopní a, nebo když se vzpomeneme na situaci v Libii, a nebo náš výkon, výkon nás, Evropské unie i NATO v, v, v Afganistanu a ta totální paralýza ve vztahu vztahu k Sýrii, nebo nás naprosto překvapilo arabské jaro. Zpočátku byly určité naděje, ale zdá se, že nyní ztrácíme půdu. Ty hodnoty, které bychom si tam přáli, se vytrácejí. A, nebo také ve vztahu k e, východním sousedům Bělorusko, Ukrajina, otázka se týká Moldavska, Gruzinsko, Arménie. Tam je tedy stálý konflikt. Azerbajdžán má velice důležitou geostrategickou pozici. Co mi tedy můžete nabídnout? Co mi můžete nabídnout, když nemáme pro tyto účely žádné finanční prostředky? Děkuji. Z naší strany, kdo by chtěl začít? Karle? já si myslím, že máme hodně co nabídnout. Já jsem byl pro eh, eh, více finančních prostředků na obranu eh, zahraničí a tak dále, ale jsou zde vlády, které chtějí finanční prostředky využít na jiné priority a to se stalo. Peníze byly odsunuty nebo převedeny na spíše domácí potřeby v Evropě. Ano, byly tady vlády, které to považovaly za prioritnější než to, o čem diskutujeme nyní. Ale je zde taková fráze, která zní eh, dobře v Němčině, ale mm, eh, i v jiných jazycích, sice propojení eh, schopností místo zdvojnásobení, i kdybychom zdvojnásobili rozpočet na vnější akci, nestačilo by to pro naše cíle. Klíčem spočívá v propojování, vytváření sítí našich schopností v rámci evropských eh, eh, zemí. To znamená eh, vytvářet sítě v rámci vojenských schopností, v rámci těch 40 tisíců diplomatů. Nemůžeme vytvořit dalších 40 tisíc diplomatů, to by bylo ostatně i plítvání zdrojí, ale propojení těch schopností a to a ta evropská společná bezpečnostní politika, vnější činnost by bylo, mm, byl, byl takový velín e, pro, e, pro rozvoj těchto sítí. My jsme podnikli celou řadu cest e, s kolegy s, s Williamem Hegem také v Srbsku, Moldávii. Byla to zajímavá zkušenost. Setkali jsme se s tam e, i bilaterálně s tamními ministry. Byla to zajímavá jednání, ale viděli jsme psychologické a politické efekty, když tři, čtyři zahraniční ministři tam e, přijeli. Přijeli jsme e, také se společnými náměty Evropské služby vnější činnosti. Takže tři, kteří jsme hájili jedno poselství a to znamenalo mnohem větší sílu než eh, pouze na bilaterální úrovni. A rádi bychom eh, byli slyšeli my tři, Radek, eh, William a já, i, i, i ostatní, kteří by se připojili k této myšlence propojení schopností. A ta debata, kterou vedeme zde, je také důležitá, protože evropská globální strategie není pouze o dokumentech, jde o produkt, proces, který vede pak k tomu výslednému dokumentu. My přicházíme z různých strategických kultur. Každý má nějakou jinou, ale jsou zde především Eh, francouzi a Britové, kteří eh, přemýšlejí eh, strategicky a tak dále. Ta debata, kterou vedeme my a na národních národních parlamentech vede k tomu, abychom se mentálně, psychologicky, kulturně zbližovali v strategickém myšlení a poté budeme schopni i propojovat ty schopnosti, abychom pak prováděli strategie a politiky. To je, myslím, klíčové. Pak tady máme ještě další otázky. Upřímně řečeno, já jsem byl vždy opatrný, když před několika eh, lety jsme o tom diskutovali v OSN mít tedy stále křeslo v Radě bezpečnosti OSN. Realitu je nutno posuzovat eh, eh, situaci v místě. Když jsme měli eh, operaci v Libii, byl jsem trochu váhavý. Já jsem řekl, počkejme, jak to dopadne. Nebude to tak jednoduché. Neexistuje žádná šablona, která by platila pro všechny případy i když bych si ji přál. Potřebujeme napřed hlubokou znalost věci a e, pak můžeme zvážit e, příležitosti a, a vynaložit e, úsilí směrem, který je žádoucí. Turecko. Určitě souhlasím s tím, co zaznělo. A pak ještě bych zmínil jeden jiný příklad. Island je o něco menší než Turecko, ale řekl bych, že členství Islandu i Turecka budoucnu je kritické nebo zásadní. Podívejte se na alternativy. Představme si, že by se eh, vzdalovali Turecko, to je zjevné. Pokud Turecko nebude s námi, ale eh, eh, jinde, nebo dokonce proti nám, tak budeme v velkých problémech. Island je menší Podívejte se na velvyslanectví v eh, Islandu, které velvyslanectví je největší, ani ruské, ani americké. Největší ambasádu v Islandu v Reykjavíku má Čína. Proč? Protože tam spatřují cestu nebo bránu na sever chtějí se tam prostě umístit ze strategických důvodů. A my eh, eh, také eh, musíme zahrnout Island do našich strategických úvah o severu, stejně tak jako musíme zapojit Turecko do našich strategických úvah směrem opačným. Get it demonstrated again. Armenia Arménsko. Nechci zacházet do detailů, ale e, správně poukazujete na e, náhodný e, Karabach, stejně tak jako já jsem poukázal na Podněstří nebo jiné problémy, které jsou ještě nevyřešené. My jsme tam byli před Vánoci s Nikolajem Mladěnovem a dalšími tři, čtyři ministry a e, jednali jsme s e, arménským ministrem u oběda a to udělalo dobrý dojem. Takovéto akce jsou důležité, chceme-li e, mít určitý vliv. Pan Kováč, Laslo Kováč, položil další otázku křeslo EU v Radě bezpečnosti. Já jsem pro, ale vím, že v Londýně a Paříži je určité váhání tak hodně štěstí, uvidíme, co to přinese. Já mám ale jinou starost, ta je bezprostřednější, totiž podívejte se na uplynulá léta. Měli jsme dva ministry EU pro e, e, zahraniční věci Finska a Lucemburku, kteří valnou část svý, svého času a prostředků věnovali e, cestování a snaze získat křeslo pro EU v Bezpečnostní radě. My usilujeme o toto sídlo už delší, delší dobu, ale nikoli společné. Možná, že kdybychom e, e, se dohodli e, lépe o našem společném postupu v současné době za současných okolností, tak by to bylo produktivnější a vedlo by to možná k tomuto cíli rychleji. Otázku Ruska přenechám Radkovi. Sure, you want to subcontract uh, the Russia policy to us? Vy nám chcete jako subdodávku zadat otázku politiky vůči Rusku? Karl se již dotkl několika otázek a já se pokusím odpovědět na některé z nich. K tomu, co říkal pan Polens, to byla důležitá otázka, jak by združování sdílení mohlo dobře fungovat v praxi. Jsou tu určité způsoby, jak na to pracuje a myslím, že je třeba napravit při eh, přeskumu eh, té bezpečnostní politiky, ale já Eh, <clears throat> nejsem úplně spokojen, jak eh, pracoval AVAX. Eh, my jsme podílníky systému AVAX, jsou hlídky a každý může vyžádat umístění složek AVAXu v případě nutnosti. A stejně postupujeme také se systémem dohledu. To by mohla být cesta. A dále k otázce propojování kapacit našich diplomatických služeb. Já mám tři nápady. Nápad číslo jedna. Smlouvy nás již zavazují bychom měli eh, eh, zajištěné konzulární služby jedním pracovníkem. To je tedy minimální úroveň služeb. A kdyby bylo tedy možné zajistit ještě větší zastoupení, protože Eh, my můžeme profitovat z historických zkušeností. Eh, například eh, Polsko je velmocí z hlediska konzulátů na Ukrajině. Máme jich tam sedm. A <clears throat> máme velké zastoupení také v Jižní Asii, v Latinské Americe. A my bychom zase byli rádi, kdyby nás zastupovali jiné země, které tam mají silnější zastoupení a my bychom zastupovali je. A měli bychom dále vážně přemýšlet také o e, centrech, které poskytují víza, jako e, například v Kišiněvě. Měli by pracovat systematičtěji a efektivněji zejména když občané eh, z nečlenských zemí EU eh, mohou navštívat jedno místo se žádostí o výzum a nemusí různě cestovat, možná eh, s úsilím nalézt nějakou mezírku v postupech, kdy to zkoušejí na konzulátech v různých zemích. Za druhé, s společné umístování velvyslanectví, stejně jako ve Švédsku nebo v zemích Vyšehradské čtyřky v Pobaltí. Neznamená to společná velvyslanectví, ale znamená to sdílení prostor, poskytnutí prostor, které mohou využívat diplomaté z jiných států. A to je tedy užitečné v těch zemích, kde máme e, e, slučitelné cíle a měli bychom využívat služeb Evropské služby e, pro vnější činnost, abychom vytvářeli evropské domy to je pravda, že máme tyto desetitisíce diplomatů, ale jsem si jistý, že je to stejné v německých diplomatických službách jako v polských. A to, že většina pracovníků eh, diplomatických služeb vlastně nejsou diplomaté, že je to podpůrný personál <clears throat> tři tisíce eh, eh, pracovníků a 700 z nich jsou v našem případě diplomaté a Myslím, že je obtížné se eh, vzdát těch diplomatů jako jádra, ale mohlo by nám pomoci ušetřit velmi mnoho prostředků a vytvořit takové sítě tím, že budou diplomaté fyzicky v jednom místě, tím, že eh, budeme združovat ty podpůrné funkce a e, tím nezvýšíme jenom efektivitu, ale i e, bezpečnost. A myslím zejména na velvyslanectví e, ve válečných zónách. Já nechápu, proč nemáme Evropský dům například v Kábulu kde většinu našich nákladů spolikají náklady na zabezpečení, na bezpečnost. Myslím, že tam máme eh, pět nebo šest diplomatů, eh, které ovšem eh, chrání asi dvě desítky bezpečnostních pracovníků. A v tom obvodu, kde jsou ty příslušné budovy, kde je to prostor pro zabezpečené velvyslanectví, tak to by eh, opravdu dobře fungovalo. Eh, bezpečnost by byla zajištěna a došlo by to k úsporám. Bohužel to eh, zablokovaly některé členské státy protože tvrdili, že tam mají bez tak již velvyslanectví a proč tedy financovat ještě tento záměr. Takže Měli bychom stanovit zásadu, že budeme budovat evropské domy, tedy v nových místech, v nových státech. V každém desetiletí vznikají nějaké nové státy, východní Timor nebo jižní Sudan, takže neměli bychom se ukvapovat a mít tam tedy uh, eh, velvyslanství jednotlivých států. Měli bychom tam budovat evropské domy. A stavím se poměrně uh, Eh, skepticky, abych odpověděl na otázku paní Brantové. Myslím, že by bylo relativně senadné dospět ke konsensu, když půjde o případech, kdy došlo k porušení odpovědnosti za bezpečnost jako lída. Jistě, když Kadáfi ohrožoval eh, masakrem v Bengázi, tak v tom případě byla intervence oprávněná, byla sice eh, riskantní, ale eticky podložená. Asadův režim sice jenom eh, nehrozil, ale uskutečňoval masakry, tak to bylo naléhavější. Ale nejde o morální pochybnosti, nedochází k intervenci proto, že e, si to nemůžeme dovolit. Můžete každého přesvědčit a lidé budou předstírat, že nejsou přesvědčeni, protože nemají ten žaludek, aby přistoupili k činu. A já vám přednesu ještě odvážnější myšlenku. Nespadá to do mé pravomoci jako ministra, ale do mé pravomoci jako účastníku tohoto mozkového trastu. Eh, zvažte právní požadavky, abychom tedy měli odpovědnost reagovat, nebude to intervence, ale postavit mimo zákon ty vůdce, kteří poruší odpovědnost chránit vstoupit do války s nějakou zemí, abychom se zmocnili té vůči osobnosti. To je eh, krvavé řešení a velice nákladné. My jsme transatlantické společenství a my eh, se zmocňujeme cizinců, kteří nás ohrožují, ale to je dvojzač, dvojznačné, když USA působí v Jemenu nebo eh, v Pakistánu, tak sledují své cíle. Když to jsou představitelé států, mohlo by to být velké pokušení, ale bylo to velice riskantní a pochybné a právní aspekty ještě složitější pokud by to bylo možné, tak bychom měli opravdu velice mocný nástroj v rukou. Zcela souhlasím s panem Gablerem, že Evropská rada v prosinci by eh, eh, měla vycházet z Bílé knihy. Neměla by to být pouhá diskuse, mělo by to být dobře připravené a obce by měly být eh, definovány. A k vztahu EU-Rusko. Karl již vyjádřil eh, názor, eh, že bychom měli vyvozovat závěry ohledně Ruska častěji, než eh, tak činíme. Já bych předložil ještě odvážnější myšlenku, totiž koncepčně si vedeme dobře. Já jsem se obtěžoval a podíval se na strategii EU-Rusko, která byla schválena za doby německého předsednictví v EU za kancelářství eh, eh, Gerharda Schrödera. Eh, s jehož propojením s Ruskem jsme měli určité potíže, ale když si pročítáte ten dokument, tak je vynikající. Lidská práva, modernizace, pojímaná komplexně, velmi významná role nevládních organizací zdůrazněna v Rusku. Potíž je ale stejná jako s celkovou evropskou strategií. Byť eh, máme ty správné názory, eh, neuskutečňujeme je. A proto potřebujeme realističtější myšlenky a pak větší solidaritu eh, při jejich provádění. Děkuji. Pouze několik eh, minut. A eh, vybral bych eh, dva body. První už zazněl o Bílé knize. Já se tímto tématem zabývám již další dobu a to volání po Bílé knize o obraně e, slýchám již déle. Ale pokaždé ta námitka zní, že nemůžeme mít to Bílou knihu, protože ta je preskriptivní a není to něco, co lze na evropské úrovni e, e, uskutečnit. Nejsem lingvista, Vím ale, že francouzi mají nyní bílou knihu. E, je to něco, co se pohybuje mezi vyhodnocováním strategických ambicí a e, přeskumem e, výdajů. Možná, že na evropské úrovni bychom mohli provést něco obdobného. Já bych ale spíš zvolil termín zelená kniha už jsme zelené knihy eh, měli například o eh, jednotném trhu a o nákladech eh, absence jednotného trhu. Mohli bychom mít i bílou knihu nebo zelenou knihy, knihu, která není preskriptivní, ale zdůraznila by komparativní výhody působení na evropské úrovni, eh, jaké společné výdaje a přínosy by to znamenalo, dokonce i eh, akce v Mali. My víme, že Francie byla eh, také finančně tady v potížích při provádění té eh, vojenské akce. Něco podobného jako AVAX by možná mohlo vzniknout na evropské úrovni. Zdali eh, prostřednictvím evropského rozpočtu to je něco jiného. Určitě není eh, na místě, aby analytik do této debaty vstupoval. Finanční prostředky na operace obvykle jsou generovány na národní úrovni a my trpíme nedostatkem zájmu eh, v rámci veřejného mínění a také eh, nedostatek zájmu politiků investovat do eh, těchto operací, ale je zde jedna kapitola v evropském rozpočtu, která by mohla přicházet v úvahu a sice kapitola o výzkumu. Jeden z hlavních škrtů mm, víceletého finančního rámce se týká právě toho. Země, které si eh, vedou dobře, jsou právě ty, které investují nejvíce do vývoje a výzkumu. To víme, Německo, Švédsko, severské země a my, ale to, právě toto krátíme a to je oblast, kde přinášíme eh, velmi komparativní výhodu na EU úrovni. A navíc je zde ještě specifická kapitola v rámci Horizontu 2020 a sice kapitola pro eh, výzkum bezpečnosti. To je aplikovaný výzkum, nikoli základní výzkum, ale i to bylo zkráceno výrazně. Je-li zde strategický problém, tak je to právě dlouhodobé investování do těchto oblastí. A pokud zde je někdo, kdo o tom může rozhodovat, je to právě tento parlament. Takže tím apeluji právě na vás, abyste v této věci zasáhli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem třem. Myslím, že to byla velmi dobrá a živá debata, která nás může vést vpřed. Budeme-li postupovat společně v rámci přeskumu a také v rámci přípravy samitu ministrů obrany, tak abychom usilovali o stejný cíl. Myslím, že je také dobře, že zde byli zástupci i národních parlamentů protože to vše lze eh, realizovat pouze s podporou národních parlamentů a národních eh, vlád. A proto bychom v této debatě měli pokračovat. Nyní bych vás eh, rád pozval na lehký oběd v předsáli. Je to poslední, který vám mohu nabídnout, protože od nynějška již evropský rozpočet nebude počítat s prostředky na takovéto občerstvení. Děkuji.